Guten Abend. Dobrý večer. Dobrý večer, vážené kolegyně a vážení kolegové. Vzhledem k, ke spoždění se u vysvětlení hlasování nebude konat hned po hlasování, ale až na konci dnešní rozpravy. Nejprve budeme hlasovat o zprávě Kvěrcos, uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Je to jmenovité hlasování, pro které je potřeba eh, kvalifikovaná většina. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Tím se dostáváme ke zprávě Christoforu, uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Zase je to jmenovité hlasování a zase je potřeba kvalifikovaná většina. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Teď se dostáváme ke, zprávy, ke zprávě pana Chrysogonose. Je to požadavek na zrušení imunity pana Antonia Mariu Epintu. Budeme hlasovat prostě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dostáváme se ke zprávě pana Zvěvky. Je to požadavek na eh, zproštění imunity pana Ivana Jakovčiče. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Tak pak se dostáváme ke zprávě Negresku, které se, která se týká uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Je to jmenovité hlasování, je zapotřebí kvalifikovaná většina. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Nyní zpráva Regner, e, požadavek na zproštění imunity pana Viktora Uspaskicha. Pan kolega Ferhofstadt, prosím. Děkuji za příjemné povzbuzení. Ne. E, pane předsedo, e, po těch vášnivých diskuzích, které jsem absolvoval s předsedou Šulcem, který mi řekl, že musím zasáhnout nyní a ne před dvěma hodinami, bych chtěl navrátit tuto, vyzvat k navrácení této zprávy do výboru na základě článku 188 odstavce 2. Důvodem je to, že když si přečtete zprávu, tak jsou tam stále ještě pochybnosti pochybnosti v celé řadě důležitých bodů, dokumentů Wikileaks eh, a tak dále, ale pak jsou tam také pochybnosti o něčem velice důležité. Když jsme probírali případ pana Severina, rozhodli jsme se ho zprostit imunity, ale za podmínky, že eh, schopnost vykonávat jeho mandát tím nebude dotčena. Neos, neomezovalo se to tedy na osobní svobodu. A eh, já bych chtěl požádat o to, aby výbor Jury rozhodl stejně i v tomto případě a aby ještě přehodnotil eh, eh, svůj verdikt tak, aby osobní svoboda pana Uspaskycha nebyla omezena. Já nevím, proč by se s panem Uspaskychem mělo zacházet hůře než s panem Severinem, eh, který byl potom souzen za korupci což je mnohem horší případ. Takže z tohoto důvodu vás žádám o hlasování o tom, zda se zpráva vrátí do výboru. Děkuji panu kolegu Ferhoštatovi. Podle našich pravidel eh, je tu možnost, aby se jeden kolega vyslovil pro a jeden kolega proti. Kdo chce se vyslovit pro tento návrh? Pan kolega Golniš. No. no. Ich habe das entschieden. Pane předsedo, i když pan Frhoštat eh, je politickým odpůrcem, tak já pevně podporuji jeho návrh. Já jsem více než deset let zasedal ve speciálním výboru, který se jmenoval Výbor pro prověřování imunity a pověřovacích listin a mm, před 20, 20 lety již jsme tehdy přijali takovou objektivní judikaturu vůči jednom kolegovi. To znamená, když tam existuje fumus persecutionis, to znamená takový pach politického pronásledování, a v podstatě, že ho pronásledují z politických důvodů jeho protivníci, tak je třeba ochránit jeho imunitu. A já si myslím, že tato judikatura, kterou jsem vždycky já dodržoval, včetně i vyšlo o politického odpůrce, tak já teď jsem viděl, že zde došlo k určitému vývoji, to znamená, mm, e, e, zachovávat imunitu pouze těch mainstreamových poslanců a ne um, u těch, kteří jsou takzvaně politicky nekorektní pro ně. Já tedy teď to uzavírám, pane předsedo. Já bych si byl býval přál, aby pan Verhofstadt aplikoval stejnou judikaturu. Děkuji, pane Golniši. Máte jednu minutu, pane Golniši, platí pro vás stejná pravidla jako pro všechny ostatní. A e, já jsem e, rozhodl tedy, e, že pan, pan Pan Golniš se vyslovil pro, kdo se chce vyhlovit, vyslovit proti? Paní Regner. Pan Uspaskich měl mnoho příležitostí eh, se přihlásit ke slovu při projednávání tohoto případu ve výboru Jury. Eh, a tuto příležitost si nechával eh, ujít. Eh, tak jak je to v jiných imunitních případech. My jsme se tím zabývali už v minulém mandátním období. Eh, ten celý eh, postup je nyní řešen na Biru, ale každopádně tento případ byl velice pečlivě projednán výborem Jury. Proto to rozhodnutí je naprosto správné. My jsme tento případ projednávali opravdu dlouho a velice detailně a teď nastala ta chvíle, kdy je dostatečně zralý na to, aby se o něm hlasovalo. Děkuji kolegyni Regner. Budeme tedy hlasovat. Kdo je pro? Omlouvám se. Eh, hlasujeme tedy o postoupení zpátky do výboru. Kdo je pro postoupení do výboru? Kdo je proti? Ověříme to elektronicky, nevidím tu žádnou jasnou většinu. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Dostáváme se tedy k hlasování o zprávě paní Regner. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zpráva je přijata. Teď se dostáváme ke zprávě pana Dudy. Je to požadavek na ochranu eh, výsady, výsad a imunit paní Albertíny. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Teď se dostáváme ke zprávě pana kolegy Landsbergise o makrofinanční pomoci Ukrajině. Tady je několik eh, jmenovitých hlasování. Začneme pozměňovacím návrhem 7. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 8. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď hlasujeme o původním textu odstavce 3 článku 1. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 1. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 2. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 9. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 10. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Původní text článku 3 odstavce 1. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Teď zvedáním ruky. Kdo je proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 5. Jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Teď hlasujeme o návrhu komise. Ne, omlouvám se. Ještě pozměňovací návrh 6. Jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Teď tedy hlasujeme o návrhu komise. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. A legislativní usnesení jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Teď se dostáváme ke zprávě paní kolegyně Kajly ohledně výroční daňové zprávy. Odstavec 5 původního textu, kdo je pro, proti, to necháme ověřit. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 37 s ústním pozměněním paní kolegyně Kajli, prosím. Takže ten pozměňovací návrh zní, vítá rychlou implementaci podávání zpráv po jednotlivých zemích pro, zem, pro banky, jak je to definováno ve čtvrtém dodatku ke směrnice o kapitálových požadavcích. Vyzývá komisi e, zavést jako příští krok povinné reportování u přeshraničních společností s výjimkou malých a středních podniků ve všech sektorech a ve všech zemích, ve kterých operují, včetně nedružstevních jurisdikcí a daňových Eh, rájů eh, prostřednictvím okamžité revize směrnice o účetnictví a přitom zajistí, aby byly minimalizovány administrativní zátěže. Děkuji. Jsou námitky? Není tomu tak? V tom případě hlasujeme eh, o odstavci 37 v této podobě. První část, kdo je pro, proti, Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že přijato, ale e, přesto to ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 39 původního textu. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 60. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 62 na dvě části. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Odstavec 67, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, ověřit? Dobře, ověříme část 1, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Jasně přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? To je bohužel nejasné, takže budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Stejnou většinou zamítnuto. Odstavec 70. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Úvodní ustanovení M původního textu jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Nyní hlasujeme o usnesení jako celku jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Jsme na konci hlasování. Chtěl bych všechny eh, poprosit, aby ti, kdo chtějí poslouchat dále, zůstali sedět a ti, kdo nechtějí, aby odešli a to rychle, protože teď eh, bych rád dal slovo paní Mogherini, abychom mohli